Witam Państwa. Mamy. Dobré ráno. Tak e, jsme se sešli v dostatečném počtu. Srdečně vás vítám a podle programu začínáme hlasováním. Bude to bod číslo 7. Výroba, uvázení na trh a používání medikovaných krmiv a zrušení směrnice Rady 90 167. Spravodajkou je paní místopředsedkyně Aguilera Garcia a přejdeme přímo k hlasování. Ne. Možná eh, paní poslankyně, paní zpravodajka, kdyby nám k tomu tedy řekla pár úvodních slov teď nebo později. Pani poseł mówi, že můžeme přejít do hlasování. Takže paní poslankyně si nepřeje komentovat, můžeme přejít k hlasování. Máme 401 pozměňovacích návrhů, z toho 346 z našeho výboru a zbytek z Envy, přičemž bylo dohodnuto 11 kompromisních návrhů. Začneme tedy s hlasováním. Předpokládám, že máte sebou hlasovací karty a kompromisy eh, budou hlasovány elektronicky. Možná, abychom to zjednodušili, tak eh, eh, možná pokud bude většina pro, tak už se nebudu ptát, kdo se zdržel. Tak, pozměňovací návrh 41, paní zpravodajky, kdo je pro, hlasujte zvednutím paže. Děkuji, přijato. NV1, kde pro? Děkuji, přijato. Kompromis 7, zahajuji hlasování elektronicky. Kompromis 7. Tak, to první necháme trošku déle. Končím hlasování. Eh, kompromis je přijat. Nyní kompromis číslo 8. Elektronicky zájí toto hlasování. Kompromis 8. Končím hlasování. Kompromis je schválen. Nyní pozměňovací návrh 98. to je na straně 4. To je pan Šaní. Kdo je pro? Děkuji, přijato 99. Kdo je pro? 99, děkuji, přijato. 101, první část, ta je zrušena a nyní 102. tak to je 102 druhá část. Kdo je pro? 102, kdo je druhá pro. Děkuji, přijato. 103 pana Kaputa pro. Proti. Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Děkuji proti. Zamítnuto. 105. Kde pro? Proti. Zamítnuto. 106. Pro? Přijato. Envy 17. Ta odpadá. Nyní 107. Eh, Kdo je pro? Děkuji proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Děkuji, přijato. A dobře, a není devítka. Kdo je pro? Přijato, děkuji. A nyní 109 a 110. Promiňte. 119. Eh, kdo je pro 119? Děkuji, přijato. A není 134 a 135. Nehlasujeme. Takže 136, kdo je pro 136 a 137, děkuji, přijato. Nyní kompromis 11. Kompromis 11 závěr hlasování. Končím hlasování. E, tady nám přebývá jeden hlas za EPP. Nyní je to v pořádku. Takže ještě jednou. Kompromis 11 závěr hlasování. Končím hlasování. A nyní 100. 144. Kdo je pro? 144. Kdo je pro? Děkuji, přijato. A nyní 143. Kdo je pro? tak eh, ještě jednou, 144, kdo byl, kdo je pro 144, 145 jsem hlasoval, ale ještě jednou, ano, je přijata, děkuji. Nyní 143, kdo je pro, a od, ta nám odpadá. Takže nyní 13, kdo je pro? Děkuji, přijato 149. Kde pro, kde proti? Zamítnuto. 150, paní Köstinger. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Nyní kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nyní pozměňovací návrh 160. Kdo je pro? Hlasujte zvednutím pažem. Děkuji, přijato. 17. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 162, druhá část. Kde je pro? Přijato. Nyní 163. 163, Kde je pro? Proti? Prověříme elektronicky 163, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže jsme u kompromisu číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis je schválen a hlasujeme o pozměňovací návrhu 189 na straně 8, kde je pro. A hlasujte zvednutím paže 189, kde je proti Pan eh, poslanec Agi. My jsme slyšeli 198 a 199 a mě zajímá, o kterém návrhu skutečně hlasujeme. Můžete to upřesnit, abychom se nezmílili, je to důležité.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 Kdo je pro? Děkuji, proti. Takže zamítnuto. Nyní 194, kdo je pro? Děkuji, proti. Zamítnuto. 195, kdo je pro? Děkuji. Nyní jde proti. Eh, zamítnuto. 196. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 22. Eh, nikoli, promiňte, bude to 196. 196 je schváleno, takže teď jsme u 198. 198 jde pro. Děkuji, přijato. Nyní 199. Pana de Castra, kde je pro? Děkuji, schváleno. 200, kde je pro? Proti? tak promiňte, nikoli budeme hlasovat 32. Kdo je pro 32? Děkuji, přijatá. Dvěstě jedna, paní Kristina, kdo je pro? Yes, Poprawka 200 została odrzucona. Ano, takže 200 jsme zamítli, 32 jsme přijali a 201 nyní kdo je pro. Děkuji, přijato. Pan poslanec Tarabela? Omlouvám se, ale 232 eh, by měla odpadnout, protože 199 byla schválena. OK, right. OK. Ano, máte pravdu. Dokonujeme ty verifikací. Tak teď eh, budeme pokračovat NV33. A možná, že to příliš tlačí dopředu. Takže 33, kdo je pro NV33, kdo je pro. Děkuji, přijato. poprawka. Nyní 203, de Castro, kde pro. Děkuji, přijato. ještě musíme... Tak e, ještě musíme hlasovat 202, paní Hazelkamp. 202, kdo je pro? Děkuji, proti? Zamítnuto. 203 jsme odhlasovali. Nyní 205. Kdo pro? Děkuji, přijato. 206, je pro? Přijato. 34 NV, je pro? Přijato. 23 pro? Přijato. 207, kdo je pro? Přijato. 208 pro, proti, zamítnuto. 210 210 je pro, proti, prověříme elektronicky závěr hlasování 210. Končím hlasování. Přijato rozdílem jednoho hlasu. Nyní dvěstě jedenáct, to je pro. Děkuji, přijato. Dvěstě dvanáct. Pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní 233 paní poslankyně Shine. Kdo je pro 233, která odpovídá NV38 schváleno? Děkuji. Nyní 220, kdo je pro? Hlasujte zvednutím pažem. Děkuji, přijato. Nyní 26, paní zpravodajky, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 236, což je totéž jako 237, 238 D pro. Děkuji, přijato. Nyní 200. 239. 239, kdo je pro? Zvednutím paže. Děkuji. Nyní 240. Ne, 241 a 242 současně. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování. Ano, hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 246 pana Dantana. 246, do je pro? Děkuji, schváleno. Nyní Envy 40. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. Nyní 262 a NV42. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 263, paní předsedkyně kdo je pro. Děkuji, přijato. Nyní kompromis 4. A dobrá, 263 prověříme. 263 zahajuje hlasování. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. Tak, to se omlouvám. A nyní přistupujeme ke kompromisu 4 za hlasování. Končím hlasování. přijato. Nyní pozvací návrh 271 pana poslance Zola. Kdo je pro 271? Děkuji, přijato. Nyní kompromis 5. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím, zahajte hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. Nyní 277. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 280. Pane Dantána, kdo je pro? Děkuji, přijato. 281 je pro. Ne, pardon, tato, tento pozměňovací návrh odpadl. Nyní kompromis číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. si návrh 286. Kde pro? Prosím, hlasujte zvednutím paže. Kdo je proti? Zamítnuto. 284 a NV45. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 282, 283. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Nyní 290. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 32, paní zpravodajky, kdo je pro? Přijato. A nyní přílohy. Posunovací návrh 291, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 293. Kdo je pro? Dvěstě ano. Dvěstě kdo je pro? Děkuji, přijato. 294, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. chcete prověřit. Takže 294 zahajuji hlasování. Zdálo se mi, že je to zamítnuto. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 295. Kdo je pro? Prosím, zvednutím paže. Děkuji, přijato. 296, paní Házekam a paní Ek. 295, prověříme. Dobře, zahajuji hlasování 295 pana poslance Dantána. Končím hlasování. Schváleno, pane poslance, měl jste pravdu. Takže 296, a mm, bylo to velmi těsně, 296. Ano, paní poslanky Azenkampové a pana poslance Eka, kdo je pro, pro proti, zamítnuto. Nyní NV 46, první část, kdo je pro, kdo je pro, pro je proti, zamítnuto. Druhá část NV46, to je pro, proti, zamítnuto. Nyní 297 pana de Castra a 34 zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 298 kdo je pro? Pan poslanec Vaso? Ve francouzštině se říká, že vždy třeba se dívat i dozadu, ale vy se nedíváte před vás. Vy se díváte za vás, jak vlastně můžete ověřit, zda to je ano nebo ne. Když eh, je to ne, tak vy se prostě vždycky díváte jinam, vůbec ne do plena. Jeśli patrzę i mam... E, ano, że se dívám a tři největší skupiny tady przede mną jsou pro, vidím, že tady EPP a socialisté jsou pro, Takie jasne, jasné, že je většina pro. Ale dobrze, budu se dívat na vás, pane poslanče. Takže 297 a 34. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 298, paní Razekam, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 35, eh, paní zpravodajka, kdo je pro? Přijato. NV47 d pro. To prověříme elektronicky. Záuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 299 je staženo, takže 300 a NV48. Ne, 301. Eh, Kde je pro? Děkuji, přijato. Třista pět. Kdo je pro? 305. Přijato.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 Chcete si prověřit. Dobře, NV49 zahajuje hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pan poslanec Danton. Pane předsedo, vy jste zapomněl na 305. sekretariat potwierdził e, uwagę pana posła Dante. Ano, potvrzuji, co řekl pan poslanec Dantan, takže musíme hlasovat 305. Kdo je pro 305? Děkuji, přijato. Prověříme. Dobře, 305 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. A nyní 36, paní zpravodajkyně. Kdo je pro? 36 pro ještě jednou. Děkuji, přijato. Nyní 310, pana Zola, kde je pro? Pro, proti, zamítnuto. 311, kde je pro? Přijato, děkuji. 312 a 313, to je pro? Děkuji, přijato. 314, to je pro? Přijato. 315, kde pro? Přijato. 37 a 316. To je pro? Přijato. Třista devatenáct a třista dvacet, je pro? Proti? tak to prověříme. 319 a 320. Končím hlasování. Přijato. Nyní 321. Kde pro? Děkuji, přijato. Nyní možná bychom je mohli říct unblock 322 až 326. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 327, kde pro? Děkuji, přijato. Nyní NV50, kdo je pro? Přijato. Třista plus NV padesát Kde pro? Proti? Zamítnuto. Tak a nyní se dostáváme ke kompromisu 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní 343. Kde je pro? A zároveň hlasujeme 343, 344 a 345. To je pro? Děkuji, přijato. Nyní 346 a NV55. To je pro? Proti? Ne, omlouvám se. Eh, tady jsme neměli hlasovat, takže hlasujeme 42. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 43 pana poslance Eniu. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 40. a NV 3. Ne, tak pouze NV3, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ještě jednou omlouvám se. NV3, kdo je pro? Přijato. Pan poslanec Aniu. Pane předsedo, v, v angličtině nemáme envy a nějaké číslo. Bylo nám řečeno pouze envy. A to nestačí. Jaký návrh envy mm, jste měl na mysli? Envy numer 3. Je to envy číslo 3, takže to máme přijato. Přecházíme k poznacího návrhu 44. Ne, to odpadlo. Takže nyní 45 a 47. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Nyní 46 a NV 4. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 48 a NV 5. Kdo je pro? Přijato. 49. Kdo je pro? Přijato, děkuji. Nyní Nyní 57. Takže to je staženo. Envy 7. Kdo je pro Envy 7? Proti? zamítnuto. 58. Kdo je pro 58? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Pro, proti? Prověříme 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 60 paní Kristina, kdo je pro? Děkuji, přijato. A nyní 67. Kdo je pro? 67. Děkuji, přijato. Nyní 68, kdo je pro? Děkuji, přijato. 69 pro. Děkuji, přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 77 přejete si prověřit. Závěr hlasování 77. Končím hlasování. Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 82 a NV 11. Kdo je pro? Přijato. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Envy 12. Tady máme, ano, kdo je pro, děkuji, přijato. Envy 13, kdo je pro, proti, zamítnuto. 85, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o takto pozměněném návrhu. Eh, zahajuji toto hlasování, jde o jmenovité hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A návrh, eh, tento legislativní návrh je takto schválen. A nyní budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji, to schváleno. A ještě budeme hlasovat o rozhodnutí, zavstoupíme do jednání s radou v souladu s článkem 73.2. Pan poslanec Danta se hlásí. Ne? Temu převodniči eh, a dále hlasujeme o složení vyjednávacího týmu, eh, pod, kde bude paní zpravodajka a eh, stínový zpravodajové. Potřebná většina je 23. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicet jedna, či podmínka dvou třetin je schváleno. Je to tedy přijato a to znamená, že paní předsedkyně a se tedy eh, paní zpravodajka se s stínovým zpravodaj mají mandát pro eh, zahájení vyjednávání. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pouze poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům, celému týmu, svému odbornému týmu a děkuji všem za práci na této záležitosti, která byla poměrně náročná, vzhledem tomu, že se jednalo o odbornou záležitost, ale celý odborný tým všech politických frakcí a sekretariát nám velice pomohl. Děkuji za tuto práci, za veliké odhodlání a pracovní nasazení a děkuji Magdaleně, své asistence, bez jejíž pomoci by to bylo nesmírně obtížné. Takže ještě jednou děkuji, domnívám se, že toto je velice důležitá mm, složka a velice důležitá bitva, při které je potřeba překonávat poměrně značný odpor, abychom dosáhli snížení používání antibiotik. Já si myslím, že tady proces už eh, započal. Na posledním plenárním zasedání jsme po zásadní rozpravě schválili veterinální léčiva, takže musíme tímto směrem i nadále pokračovat eh, a Celý tento eh, proces je provázán s nařízením o veterinárních léčivech. Eh, to musím zdůraznit, protože jinak by nemělo smyslu, abychom začínali vyjednávání když bychom neměli to nařízení o veterinárních léčivech. Eh, takže ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům, eh, především za koordinaci s Envy, s paní Grostet, která řešila to nařízení o veterinárních eh, léčivech. Děkuji, pane předsedo. Bardzo děkujeme paní posel. Děkujeme vám, paní poslankyně, a přejeme všechno nejlepší a mnoho úspěchů v jednání. Přičemž samozřejmě je třeba dbát zájmu zemědělských producentů. Máme zde mnoho problémů, řadu dalších e, záležitostí, ovšem tady je nutno zachovat rovnováhu. Protože máme trh velice otevřený a máme zde konkurenci ze strany třetích zemí, takže to je velmi důležité. Ještě jednou vám děkuji, děkuji všem našim pracovníkům a také stínovým zpravodajům. A nyní se dostávám bodu 8, posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. Je to velmi časové téma,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 je mi líto, bohužel s hlasováním eh, všechno je v pořádku, ale máme tady určité nejistoty, jsou tady nej, nejasnosti k některým bodům. Já eh, děkuji eh, všem stínovým zpravodajům, že při k tomu na to upozornili. My bychom chtěli, abychom měli jistotu stoprocentní při hlasování, takže proto já vás prosím, abyste hlasovali o tomto bodu. Děkuji. Či je více uwag? Tak eh, nevidím, že by se někdo další chtěl vyjádřit. Pokud nikdo další nechce vyjádřit, ani sekretariát, tak v tom případě přijímáme návrh eh, pana poslance a odkládáme toto hlasování, eh, protože jde o velmi závažné téma a důležité téma a je třeba, aby kompromis byl skutečně dokonalý. Pokud jsou zde pochybnosti, byť drobné, podporujeme vaše stanovisko. Takže děkuji vám, pane poslanče, a přecházíme k dalšímu vodu. A to je zpráva o pokroku v oblasti Ne, promiňte. Ještě tady máme hlasování ke stanovisku Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu. Příslušným výborem je výbor DV a návrh našeho stanoviska připravila paní poslankyně Scott Katos a Zelené sešlo se 152 pozměňovacích návrhů a bylo zpracováno, mm, byla zpracována řada kompromisních návrhů. A teď se ptám, zda paní zpravodajkyně si přeje něco říci. Není tomu tak. Můžeme tedy přejít k hlasování. Poprawka Pierwsza. návrh číslo jedna, kdo je pro? Děkuji, proti, přijato. Číslo dvě, kdo je pro? Děkuji, přijato. Kompromis jedna, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Je to přijato. Tím se dostáváme k kompromisu 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování, děkuji, přijato. Tedy pozměňovací návrh 24. 24, paní Nojšo, kde pro? Proti? To prověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 27. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní kompromis 3. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kompromis 3. Ano, omlouvám se, končím hlasování. Děkuji. Nyní 31, paní, pana Eka, paní Házenkamp a kdo pro? Proti? Zamítnuto. Nyní pozdělací návrh 45. Paní zpravodajky. Někdo je pro? Děkuji, přijato. Nyní kompromis číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Kompromis 5. Zájem hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 63 pana poslance Vegasa a paní poslankyně Senry. Kde pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 122 pana poslance pana Tabana Vánoviša. Kdo je pro? Přijato. 122 přijato. Nyní 102 paní zpravodajky. Kde pro? Schváleno, děkuji. Nyní kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A nyní pozměňovací návrh 148 pana Branana, paní Tarabela Nojchla. Kdo je pro? Schváleno. 149 Halasen Kampiega Senra. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Nyní 150 paní Nojchel. Kdo je pro? Prověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 151. Pana eh, Bera, kdo je pro? Přijato. 152, kdo je pro? Přijato. A nyní závěrečné hlasování o takto upraveném návrhu. Spolu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Děkujeme paní poslankyni. Eh, děkujeme také za kompromisy. Tak je třeba postupovat i do budoucna. Ano, potlesk. No a teď můžeme eh, přejít k bodu číslo 10. Ale ještě moment. Ne, omlouvám se. Včera jsem ještě slíbil dvě věci. Eh, prosím, věnujte tomu pozornost. Eh, eh, Včera jsem přislíbil, že jeden bod ze včerejšího jednání proběhne dneska. A toto je informace pana poslance Martina Hojslinga o postupu vyjednávání. Prosím, pane poslanče, pokud si eh, přejete, můžete nyní tu prezentaci eh, provést. Za tři minutky já ještě eh, musím říci několik informací. Za prvé, napsal jsem dopis panu Lutěrovi, kde potrhuji výjimečnost situace. Ten dopis byl odeslán ve čtvrtek A sice e, dopis, který se týká krize na trhu zemědělských produktů. Byl jsem ovlivněn e, pobytem ve Francii a setkáním s tamnějšími rolníky. E, taktéž v pondělí jsme měli mimořádné zasedání výboru pro zemědělství a chtěl jsem taktéž posílit pozici Eh, která se zastává nutnosti určité intervence na trhu zemědělských produktů. Tento dopis eh, dostal pan eh, předseda Vizier a také je třeba posílit pana komisaře, který se snažil o posílení programu pomoci, propagace a tak dále. Nicméně chtěl jsem zdůraznit, jak složitá je situace. Také jsem o tom hovořil na konferenci předsedů výborů, kde, se, kde byl přítomen také pan místo předseda komise Pan poslanec Nikolson si chce něco, chce něco říct. Yes. Ano, děkuji, pane předsedo. Tak za prvé, velice rád bych vám poděkoval, pokud jde o kontaktování pana komisaře, pokud jde o konkrétně toto téma. Ale zároveň musím říci, že nejsem spokojen s tím, jakým způsobem jednáme s komisí. Minulý týden v pondělí tady byl pan komisař, bylo to ve Štrasburku, byl tam na hodinu a půl. A všichni jsme měli um, svoje záležitosti a ty nářky, které jsme mu chtěli sdělit, pokud jde o těžký život eh, zemědělců v jednotlivých regionech eh, a vlastně ve všech členských eh, státech. Nemluvili jsme jenom o vepřové mase, mléčných výrobcích a tak dále, vlastně o všem. A my tady vlastně neustále jenom mluvíme, ale nic se neděje. Já bych chtěl, aby komisař mezi nás opět přišel po zasedání rady a informoval nás o tom, co opravdu udělá. Nejenom formou tiskového prohlášení, protože vy jste říkal, že jste v kontaktu, my jsme v kontaktu se zemědělci, ale zemědělci nevědí, jakou cestou se budeme ubírat, co dělat Někteří stávkují, někteří eh, krachují. Slyšeli jsme to na štrasburském zasedání, kdy José Bové vlastně řekl, že ve Francii eh, si dokonce zemědělci sahají na život. Tímto způsobem není možné pokračovat, je potřeba tomu přístupu dát větší strukturu, není možné pořád jenom mluvit a mluvit. Naši zemědělci si přejí konkrétní kroky a nejenom retoriku. Takže tady si myslím, pane předsedo, já vám děkuji, děkuji za to, že jste kontaktoval pana komisaře, ale myslím si, že je důležité, když teď pan komisař připouští, že jsme v krizové situaci a ono se to netýká jenom mléčného sektoru, ale celého zemědělství, tak abychom konečně něco udělali, protože farmáři jsou skutečně v zoufalé situaci a je potřeba, abychom okamžitě zasáhli. Já tady zastupuju jejich názor a chci ho tímto způsobem ventilovat. Děkuji. Tak, nebo dám głos e, kolejnym mówcom. Máme chvíli čas, takže dám e, slovo ještě dalším. E, také je tady dopis panu Junkrovi a já jsem na problematiku zemědělských trhů zmínil na konferenci předsedu výboru, kde byl také přítomen pan místo předseda komise Timmermans. Včera pan komisař Hogan eh, se včera eh, setkal s ministry zemědělství a eh, jednalo se o mnoha věcech, ovšem nebylo, nebylo tam dostatek, tedy nepadlo rozhodnutí, poněvadž to nebylo jednotné, byly zde e, různé, různá stanoviska. Pozitivně se e, údajně vyjádřil francouzský ministr, ale teď ještě čekáme na podrobnější informace o tom, na čem se včera dohodli ministři zemědělství. No až je budeme mít, dáme vše na vědomí členům výboru. Češ eh, bude probíhat eh, rychlá písemná konzultace, abychom nemuseli čekat na další eh, zasedání výboru. A pokud to pak tedy uvidíme. Já souhlasím s panem ministrem, a uvidíme, jaká bude situace po té řadě schůzek ve Francii a jinde. Členové tohoto výboru jsou eh, většinou zemědělci nebo mají také kontakty na zemědělce, takže eh, je to takto možné posluchovat. A nyní eh, diskuse pan eh, poslanec Andiu. Pane předsedo, panu poslancovi se vyplnul mikrofon. Děkuji, pane předsedo, velmi rychle. Jenom abych se vrátil k té diskuzi v radě včera. Zdá se, ale čekáme ještě na upřesnění, že v každém případě se rozhodli na základě těch předložených eh, návrhů. Já eh, se ptám, zda pan Nikolson tam bude moc něco bude vidět. Ta situace je velice vážná, už dva roky o tom diskutujeme, protože my jsme v přímém kontaktu s mnoha profesionály v oboru a já se ptám, ať jakékoliv rozhodnutí padne, tak eh, jaký je způsob, kterým komisař se čelí našemu schromáždění. My jsme zástupci evropských zemědělců, my jsme v kontaktu s nimi a pokud říkáme, že máme velké potíže a že v našich jednotlivých státech jsou velké potíže, tak je třeba, aby oni nás vyslechli. A když k nám přichází, tak není možné, aby nám řekli, že o tom budou přemýšlet. My doufáme, nebo my jsme měli setkání v minulé pondělí ve Štrasburku a my čekáme, že oni nám předloží návrhy, které potom předloží. Já se ptám z demokratického hlediska, jakou roli by měla mít tedy komise vůči eh, našemu výboru. Eh, myslím, že ano, my se s vámi shodujeme, ale prosím, neopakujme se. V pondělí pan komisař, eh, pan komisař nám nechtěl říct, jak vypadá jeho návrh v pondělí, poněvadž eh, s ním se především seznámit v úterý dnes eh, ministry, takže mm, dozvíme se to včas, dozvíme se to za chvíli. Dobře, pan poslanec Hojslin? Ne? Tak ano, pan poslanec Hojslin. Eh, já zcela eh, souhlasím. Eh, není možné tedy žádat to, aby pan komisař po každém každém summitu se tady přišel k nám do výboru. Ale pan Eh, komisař má tedy eh, jaksi dopředu určený svůj kalendář a já myslím, že není možné, aby nás eh, kvůli, abychom kvůli tomu byli na vedlejší koleji. Je to už rok, kdy já jsem u nás doma řekl, že dojde ke krizi, to bylo nevyhnutelné, protože my jsme tuto, o této krize hovořili. Když my opouštíme mechanizmy regulace výroby tak eh, je to samozřejmě potom příznačné. My nemáme záručné, záruční mechanismy, které jsou účinné eh, oproti jiným eh, producentům, například ve Spojených státech, kteří sledují potom vývoj na trhu. Jakýkoliv přebytek na světovém trhu způsobí to, že, se ceny, že ceny padnou. A potom vlastně se Evropská komise nezabývá jako prioritou volnou výměnou produktů, protože to považuje za poslední problém. Možná já se opakuju, ale musíme se podívat na to, jak funguje financování zemědělství. Společná zemědělská politika je vlastně dnes už mrtvá, vůbec nepodporuje zemědělce. Je třeba, eh, abychom poskytli eh, potraviny za přístupné ceny, k tomuto poslednímu bodu, tak tam jsme zcela propadli. Je třeba, abychom se opět znova podívali na společnost vnitřskou eh, politiku, abychom měli takové mechanismy, které zemědělství pomůžou. Ale proto je třeba, abychom měli kontrolu nad výrobou. Pokud my to necháme, tak to bude stát velice eh, draho. Nemá to smysl, protože zničíme potom potraviny. Je třeba, abycho, aby eh, poptávka odpovídala také nabídce. Dámy a pánové, já souhlasím, ale, ale, ale eh, možná by bylo dobré takto hovořit také eh, oči, z očí do očí panu komisaři. My se snažíme eh, být vůči němu velice zdvořilí. No, my samozřejmě můžeme sdělit panu komisaři, že jsme nespokojeni. Dobře, tak eh, my jsme tím pádem rozpoutali debatu, která není na programu. A prosím, držte se jedné minuty, když už tedy takto dokončíme. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji k té žádosti, aby tady pan komisař přišel a vysvětlil včerejší dohodu, pokud už tedy konečně něco eh, dohodli, protože eh, tady hovoříme o možnosti snížit dobrovolně eh, eh, či ulečit situaci eh, chovatelům, ale nevím, jakým způsobem to vlastně bude fungovat, jestli to nebude vzorec, který nakonec vytlačí malé podniky z trhu. Dokážu se docela dobře představit, že to přesně takto bude. Už eh, tady byly jiné dobrovolné programy tohoto druhu, které nakonec vedly k tomu, že zkrachovaly malé podniky. Takže mám veliké obavy a chci vidět, jakým přesně způsobem to bude fungovat. A za druhé eh, chci se tady zeptat, eh, zda většina poslanců našeho výboru budou pracovat na nařízení o produkci, protože to je jediný způsob, jak současnou situaci vyřešit. Only Pan poslanec Rope na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych vám velice rád poděkoval za to, že jste nadnesl tuto záležitost. Jsem velice rád, že jste zorganizoval zasedání s panem komisařem ve Štrasburku a že jste napsal panu Junkerovi. Ano, opravdu si myslím, že si zasloužíme nějakou reakci pana komisaře. Pan komisař navíc eh, přislíbil, že během týdne předloží návrh opatření, jak omezit nabídku na trhu a ten termín vlastně vypršel včera a my jsme žádný návrh nedostali a na radě, pokud vím, řekl, že budou potřebovat ještě tři měsíce, aby se zanalizovali situaci na trhu a teprve poté nějaký návrh předloží. Takže se zdá, že eh, se tady s námi hraje a myslím si, že by opravdu pan komisař měl na naše zasedání znovu dorazit a vysvětlit svá tvrzení, protože farmáři ve všech eh, zemích velice bedlivě sledují, jak se situace vyvíjí. Já sám jsem mluvil eh, u nás se zemědělství frakci a říkal jsem jim, že po plenárce ve Štrasburku budeme mít konkrétní návrh a to se nestalo. Doc, paní posl. Doc. Paní poslankyně Doc. Děkuji. Pane předsedo, já už jsem dlouhodobá poslankyně v tomto výboru a také mi bylo potěšením se podívat eh, včera večer na webové stránky rady a podívat se, jaké závěry byly dosaženy. A mám pocit, že komisař úplně nevyslechl veškerá e, naše, e, e, naše informace o zastropování cen. Nicméně z toho, co tam je, jsou především dlouhodobá opatření, která z krátkodobého hlediska krizi neodvrátí krizi na trhu. A pokud jde o dobrovolnou, eh, dobrovolné dodávky, to je jenom taková náplast eh, dojde k, podle mého názoru eh, k malé změně na trhu. Takže si myslím, že potřebujeme bezprostřední opatření. Děkuji. Pan Flanagan, děkuji. Pan poslanec Flanagan. Um, the way I... Já to vidím tak, že než někomu dáme práci, tak se podíváme na jeho životopis. Podívejme se na to, jak, jak jsme sami eh, zvažovali eh, to, že jsme dali eh, komisař, komisařství pro zemědělství, komisaři z, z Irska. My jsme byli proti Filovi Hoganovi, konkrétně proti němu. Pan předseda přerušuje pana poslance. Kdybyste znali jeho životopis a to, co v minulosti dělal, tak byste nás bývali vyslyšeli a nepotvrdili ho ve funkci. A to nie je tématě, pan... Eh, pane poslanče, toto není k tématu. To, co jste řekl, ne, ničemu dobrému neslouží. A prosím, nepřenášejte zde domácí problémy do tohoto výboru. Paní poslankyně McGuinness. Oh, I don't know. Já nevím, panu, pane předsedo, eh, možná to tady zase trochu probudí tu debatu a máme svobodu projevu. Já jsem se také dívala na včerejší zprávy a bylo tam devět opatření, Eh, v těch zprávách, které byly předloženy, některé z nich schváleny, ale není jasné, jak budou účinná a zda skutečně pomohou. Je škoda, že tady pan komisař dnes eh, dopoledne nebyl. To bychom měli mm, eh, pro příště řešit. Jinak probíhá širší diskuze. Někteří říkají, že pokud budeme kontrolovat produkci v EU, tak můžeme zlepšit cenovou situaci a já si přeji, kdyby to tak fungovalo dnes ve světě, ale myslím, že svět tak nefunguje a je potřeba diskutovat o budoucím zacílení eh, SZP, abychom vyřešili současnou krizi. Musíme pozvat pana komisaře, aby vysvětlil všech těch devět opatření, jaký dopad budou mít, kdo je bude financovat, zda k tomu máme peníze v rozpočtu. Velká otázka na Junckera je taková, že eh, zemědělci trpí ruským zákazem a to vůbec komisař dostatečně neřešil, přitom vyřešit je to potřeba, takže možná by mohl dorazit do našeho výboru a příště nás nás pořádně vyslechnout. Děkuji. V písmě do v dopisově, dopisu eh, panu Junkrovi jsem jasně napsal, že je třeba eh, zrevidování stanoviska k embargu. Poněvadž tady jsou konkrétní eh, politické efekty a hm, pro zemědělce to znamená poměrně malé náklady. Také v době debatě, kdy jsme tam měli také pan pos, pana komisaře Hána, bylo mu jasně řečeno, že je nutné eh, toho embargo zrušit. Je dobře, že tam pan komisař byl, poněvadž to bylo skutečně velmi energicky, velmi energicky eh, komunikováno. My eh, se budeme snažit, aby pan komisař za DG Agri aby nás informoval o výsledcích eh, zasedání Rady ministrů, ale eh, aby to bylo konkrétní. A sice to, že tedy budou přísliby pana komisaře upřesněny a rozpracovány do detailů. No a e, samozřejmě e, budeme usilovat o setkání s panem komisařem e, a všem chápeme, že on si nepřeje příliš hovořit o svých návrzích předem, protože mm, od nás jsou vždycky různé připomínky a tak dále. Takže teď ještě pan poslanec Dantan a tím končí debata. Děkuji, pane předsedo. Já jako mnoho kolegů jsem se tady seznámil s těmi návrhy, které tady byly předloženy včera. to, co nám dělá největší dojem, je samozřejmě to, že to všechno není financováno. Je tady opravdu vážná otázka, kterou já jsem také vznesl během diskuze, protože pokud my budeme používat nástroje pro řešení krize, tak vlastně budeme eh, budeme používat eh, úvěry z prvního pilíře, které by na to neměly být určení. A takže my vlastně potrestáme dvakrát, protože kromě krize, tak tady nebude ta úroveň eh, pomoci, která by mohla řešit krizi a příští rok oni budou mít vlastně další sankce, protože oni vlastně nedosáhnou na podpory z prvního plíře, které normálně eh, kterých normálně mohou požívat. Takže já si myslím, že vzhledem k této krizi a v důsledku této krizi je bychom měli se obrátit na pana Junkera, aby abychom dostali tedy zdroje eh, finanční, které by toto mohly řešit, ale možná jsou tady zdroje, které by mohly odpovědět zároveň migrační krizi a zároveň zemědělské krizi. Protože když zvýšíme eh, tyto zdroje pro eh, zemědělství, tak vlastně budeme mít lepší výsledky v zemědělství a zároveň budeme živit i eh, přistěhovalce. To přesně dělají američané, my bychom se jimi mohli inspirovat. Tak, to bylo co vzpomínáme. Ano, to jsme také zmínili v přítomnosti pana komisaře Hana eh, v pondělí v 16. Eh, přejete si říct ještě něco, co zde nezaznělo, prosím? Tak prosím stručně. Bardzo proszę, krótko. Da, două cuvinte chiar, domnule președinte. Stimați colegi, atâta vreme cât astăzi avem o... Milí kolegové, pane předsedo, dnes Eh, máme tady nadbytek na trhu, myslíme na mléko, na vepřové maso a bez opatření, bez stimulačních opatření, aby výrobci se obrátili k jiným výrobám, tak nebudeme schopni tomu čelit a situace bude ještě horší. Eh, teď jde o to, jakým způsobem bychom mohli tuto rezoluci pojmout, abychom mohli čelit problémům i na zítří. Eh, já ještě jednou prosím, aby se neopakovali, což bylo řečeno. Pan poslanec Salimovič. Ano, děkuji. Já nebudu zneužívat eh, tohoto času, jenom chci říct, že jsme o této věci již diskutovali. Diskutovali jsme o různých problémech, které zapříčinily krizi a já si myslím, že bylo zcela jasně řečeno, že embargo je pouze součástí problému. Samozřejmě, že pro některé státy je to problém zásadní, pro některé mnohem méně, protože eh, nejsou tolik vůči Rusku exponovány, ale myslím si, že teď už eh, máme představu o příčinách krize a o opatřeních, jak s nimi bojovat. Víme, že ta krize je velká a že je potřeba s ní bojovat. A z tohoto důvodu eh, potřebujeme mít přesnou představu o všech příčinách současné situace. Děkuji. Pane Flanagan, bardzo proszę, ale... E, tak pan poslanec Flanagan, ale prosím opravdu stručně a k tématu. Ano, stručně. E, ona, ona pravda bolí. E, já se teď přidržím skutečně podstaty věci a řeknu jenom, že pravda bolí. Myslím, že většinu nás srdce bolí. No, myslím, že ano, většinu z nás skutečně bolí srdce. Někteří mají i zdravotní problémy. Eh, na mém místě eh, byste mm, zareagoval podobně jako já. Takže tím končím debatu. Děkuji vám a napíšeme dopis panu komisaři, ale prosil bych vás, abyste stejně hovořili na půdě politických skupin aby to prostě nebylo tak, že na, eh, od tady ty eh, na, naše otázky se dostávají až někdy ve čtvrtek 16 hodin na programu. Ano, pan komisař Han, dostat informace, to je dobře, jsem rád, že zde byli také eh, představitelé politických skupin, byli jsme dobře zastoupeni, takže děkuji vám. Takže Tolik k dodatečnému bodu a teď je čas na bod číslo 6 pana poslance Hojzlinga. Ano, a eh, všem část, částečně jsme to už zmínili, že ano. Pane předsedo, ale musím ještě jedno říci, eh, tedy jak si opravit. Vy jste řekli, že eh, všichni jsme byli na pana komisaře minule velmi milí. Myslím, že ne. Nyní k tomu trialogu, který byl 29. února a jednalo se o eh, obchodu. Eh, to je, eh, bylo několik odstavců tedy a obecná proušní pravidla 7 a 9. Zabývali jsme se podrobně dovozy. Všechny tři instituce se shodnou na tom, že eh, systém flexibilní ekvivalence neodpovídá budoucím požadavkům této oblasti. Komise navrhla, aby mm, pro dovozy platila pravidla shody, což zní dobře, ale v praxi se to těžko realizuje, poněvadž eh, to, že není možné stoprocentní vyhovění všem EU eh, standardům, to je snad jasné. Eh, Rada souhlasila, že je třeba u importu také eh, do budoucna zohledňovat lokální podmínky. Pro parlament bylo důležité to, že další produkty a látky tady je třeba opět zohlednit klimatické a lokální podmínky a opět se nám podařilo dosáhnout kompromisu, čili máme pozici radu, rady a parlamentu. Ale máme tady jeden bod, který eh, se táhne celým jednáním, eh, kde je třeba najít časem nějakou dohodu. A sice to je otázka mezi mm, delegovanými akty a prováděcími akty parlament nemůže akceptovat to, že rada prostě chce prováděcí akty. My jsme to všechno dali nyní do závorek, to, na čem jsme se nezhodli, ale prostě je třeba o tom rozhodnout. Dále, a to už tady bylo minulé, je zde otázka smíšených, mm, e, smíšených provozoven, které mohou být eh, akceptovány pouze tehdy, když ty jednotlivé typy výroby jsou jasně oddělené. Dále jsme tady měli eh, požadavek, aby to neplatilo pro eh, rybolovný a rybí průmysl. A tady zaznělo to, že je třeba jít tedy nekompromisní cestou a není, není možné prostě, jak si to, pokud se, se to neoddělí, tak eh, to nepůjde. Celkově tedy chceme nadále akceptovat smíšené eh, závody, eh, tedy výrobní závody, přičemž komise to zatím nějak neřešila, ale my jsme se shodli. Jinak je třeba říci, že u důležitých bodů došlo eh, k výraznému pokroku. Příští trialog se odehraje příští úterý a eh, nizozemské předsednictví se snaží eh, projednat maximum bodů a samozřejmě to ještě všechno bude také eh, záležet na tom, jestli se nám podaří rychle dohodnout, buď to na prováděcím předpisu nebo delegovaném aktu, ale to je celkem obvyklé při trialozích. My chceme tedy, abychom jako eh, parlament byli zapojeni také do následných prací. Pracovní atmosféra, myslím, byla velice dobrá u těch posledních dvou trialogů a doufáme, že u příštího trialogu se nám podaří pokročit vpřed, aniž bychom museli eh, upouštět od těch našich důležitých bodů. Dámy a pánové, a máme tady pana poslance Nikosna a Tarabelu, kteří se chtějí vyjádřit. A prosím, buďte velmi struční, pan poslanec Nikolson. Eh, Děkuji pane předsedo, a děkuji, pane zpravodaji, za vaše informace. Sám jsem měl možnost sejít se nedávno doma se zástupcem velké společnosti, která se věnuje výrobě ekologických krmiv a má zákazníky po Velké Británii, byť původně jsou ze eh, severního Irska a upozornili mě na některé záležitosti, eh, které se týkají vstupních eh, surovin a nákupu těchto vstupních surovin. Hovořili jsme o výzkumu a vývoji v oblasti výživy zvířat a udržitelnosti v této oblasti a existují určité obavy z dopadu některých pozměňovacích eh, návrhů na celé odvětví ekologického zemědělství, zejména pokud jde o vepřové a drubež, protože eh, tady vstupuje do hry dovoz eh, Eh, ekologických eh, krmiv, eh, protože domácí, produka, domácí produkce je nedostatečná, pokud chceme zajistit dostatečný přísun bílkovin chovaným zvířatům zejména u monogastrických zvířat, to znamená prasata a drůbež. Tam těžko dodržíme ten 30% požadavek na přísun krmiv, která by měla původně být z Evropské unie. To je prakticky velice obtížně dosažitelné. A celé mě to dosti zneklidňuje, protože když půjdeme touto cestou, a tady bych poprosil pana eh, zpravodaje, zda mi potvrdil, že možná touto cestou dále nepůjdeme, to by bylo dobře, protože eh, ten návrh eh, v této věci Mm, bude dosti problematický, bude záležet tedy také na interpretaci pro jednotlivé regiony, ale myslím, že potřebujeme dlouhodobý výhled eh, pro oblast eh, ekologických eh, krmiv a já tady vidím určitý expansionismus nad rámec toho, co jsme vlastně sami schopni eh, zajistit. A tak by mě zajímalo, zda, jsou, zda si vědomi tohoto eh, problému. Chápu, že něco si přejí spotřebitele, něco chtějí zajistit výrobci, ale nejsou tady suroviny, materiály. Jak to zajistit interně v EU, jedině eh, dovozem mimo Evropskou unii? Takže opravdu si myslím, že potřeba mm, si říci, jak to vypadá na trhu s krmivy. A dále chci říci, že si nemyslím, že by bylo dobré jít cestou další byrokracie a zvyšování administrativní zátěže. To je opět, opět obava e, celé řady e, lidí, také firm, kteří e, pěstují organickou eh, produkci. Musíme tedy dávat pozor, aby naše návrhy měly, neměly nežádoucí důsledky a vy snad jako pan zpravodaj je to můžete eh, zajistit. Děkuji. No, máme problém. Dámy a pánové, máme časový problém. Já vás chápu. Nyní pan Tarabela. Promis, prezident, je ne prendrai que Budu mluvit jenom dvě minuty, pane předsedo, slibuji. Toto je odvětví, které se na evropské úrovni velice rozšiřuje a dnes je to biznis, který odpovídá 22 miliardům eur na evro, v evropských řetězcích. Takže eh, je tady masivní import a já eh, věřím tedy tomu, že ta vyjednávací skupina eh, bude vyžadovat velice přísné normy, aby nebylo možné importovat cokoliv bez kontroly. Je třeba tedy posílit tyto kontroly, protože to by mohlo zabránit eh, konkurenci, která bude nelojální a aby se tím pádem nezhodnocovaly tyto produkty. A za druhé, smíšené, smíšený export. Já si myslím, že bio, tomu musíte věřit, proto abyste mohli jít k metodám, které odmítají všechno to, co jsou pesticidy, chemie a tak dále. Takže to, že chceme tedy využít toho, že dnes bio je velice v módě, tak byla přijímána, bylo přijata již eh, smíšená potrava, čili Myslím si, že u drůbeže bio to lze doplňovat i částečně i e, produkty, které prochází z vlastní farmy. To si myslím, že bude existovat i v těch normách, o nichž teď se hovoří o kterých budete vyjednávat. A pak je otázka certifikace. Je třeba, aby například i Belgie e, tuto aplikovala. A biopotrava by mohla být také e, vlastně nakažená těmi produkty, které bio nejsou a to by nebylo dobré. Tedy to, co je třeba udělat, a je třeba, aby i ti malí výrobci byli dobře zastoupeni v Evropce, je třeba, aby, by bylo, aby se podporovala biovýroba víc než malí eh, výrobci, protože to má na evropské úrovni větší smysl. Děkuji. Opět eh, máme tady málo času, ale eh, ještě pan eh, Lope a to bude poslední v té libotě. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost, jenom několik poznámek. Jednak chci poděkovat panu Martinovi za velice důležitý dokument a Přeji vám hodně zdraví a doufám, že se vám podaří dosáhnout vašich cílů, pokud jde o smíšené provozovny. Některé členské státy mají buď to ekologické nebo neekologické farmy. Litva se řadí mezi tyto státy a zde je důležité, zda tyto smíšené zemědělské podniky mohou fungovat eh, na pořád, nebo zda je potřeba revidovat eh, toto rozhodnutí, a nebo zda bude existovat nějaká přechodná lhůta. Některé provozovny mě oslovily s tím, že chtějí eh, zahájit ekologickou výrobu, ale potřebovali by delší přechodné období. máme jednu minutu. E, e, Děkuji. E, Prosím vás, opravdu ještě poslední Eh, vystoupení pan poslanec Heusling a eh, prosím, neděkujte příliš rozvláčně. Ano, děkuji. Jenom stručně. Otázka dovozu. Dovoz potřebujeme, to všichni víme, ale zároveň je třeba, eh, abychom měli pravidla podle evropských standardů, tomu se nevyhneme. To, co máme dnes, to je směs, která není přijatelná. My musíme jednoduše a prostě eh, tady mít eh, jasnou, jasnou cestu, jasná pravidla optimální stav. Ale ještě eh, pár slov Marku Tavarovi. Já myslím, že tady nemá smysl se vracet debatám, které jsme už uzavřeli. My jsme se dohodli na pozici. Ale Eh, spustit tiskovou kampaň, kde se říká, že eh, Evropský parlament si přeje pesticidy eh, v, v ekologických potravinách, tak to je skutečně nestydatost. My, není to fér prostě. To skutečně ani my, ani rada eh, nechceme pesticidy v ekopotravinách. To, o to nejde. Jde prostě o to, zda eh, ekosemědělci eh, musí tedy nést zátěž z těch pesticidů z, ze sousedních pozemků. Ne, my si to nepřejeme. Myslím, že to jsme zcela jasně řekli v radě i v parlamentu, takže nevracejme se k těmto debatám. Bardzo děkuji. Děkuji. E, prosím, omlouvám se za to, že nemohu dát e, slovo dalším. Ještě komise se chce vyjádřit, prosím, ale velmi stručně. Je to zpravozdanie. Dobře, e, máme tady zprávu pana poslance, který, jede, který vede naše jednání. A jestliže, prosím vás, máte něco zásadního, nějaké zásadní myšlenky, tak prosím, je tady můžete uvést. Děkuji, pane předsedo, jenom jedna úvaha. Jak vy víte, a jak už tady bylo také připomeno to pojem poslancem Hojslinkem, tak jsme měli tři trialogy a ty procesy mezi institucemi ty pokračují dál, i když eh, ne příliš rychle. Eh, komise cení vůli parlamentu a předsednictví eh, pro vůli ke kompromisu k takové agendě velice technické, která je i politicky velmi složitá. Ale pokud chceme dodržet čas, tak jak to holandské předsednictví stanovilo, a pokud chceme dospět k politické schodě do června, kdy vlastně vyprší mandát holandský, tak je třeba, aby ta diskuze se urychlila. Jak vy víte, za pár dní, to budou dva roky, co komise přednesla návrh na revizi eh, celé té směrnice o biologickém hospodářství. A zde, pokud si nepospíšíme, tak nebudeme moci eh, a moci přispět k tomu, aby evropské biologické hospodářství se vyvíjelo. Trh eh, biologickými potravinami eh, roste Eh, roste, ale nepříliš rychle. To znamená, že evropští výrobci vlastně nemají žádnou výhodu z této expanze a přichází o mnohé možnosti. Je nezbytné, a to opakuji, abychom zrychlili celý tento proces mezi institucemi, pokud chceme dospět do konce června k nějaké dohodě. Děkuji. Děkuji vám. Ne, jenom jsem chtěl, jestli máte nějaké zvláštní konkrétní myšlenky a pokud ne, Eh, jestli by se k něčemu takovému celá komise vyjádřit. Ne. Pane poslanče, chcete ještě něco dodat jednou větou? Eh, ne, opravdu mám, jsme pod časovým tlakem. Pane předsedo, ale vy přece nerozhodnete o tom, jestli náš projev je užitečný nebo ne. Já nevím, já si myslím, že to je opravdu eh, hrozné, že komise eh, se takto chová v Evropském parlamentu. Eh, pane předsedo, my jsme spožděni. Vy jste vlastně špatně postupoval při hlasování. A my pokaždé, když se hlasuje, tak vlastně strávili vlastně hodinu nad každým tím hlasováním, které bylo poměrně jednoduché, mohlo se to dělat úplně jinak. Já nebudu hovořit po tom, co komise už hovořila. Komise vlastně nebyla volena, zatímco my jsme opravdoví zástupci lidu. Ale tak to, to nemůže přece fungovat. Vy můžete postupovat, jak chcete, ale myslím si, že byste měl respektovat demokratická pravidla. A myslím si, že to je důležité pro to, aby se každý mohl svobodně vyjádřit. Děkuji. Máte pravdu, akceptuji vaši myšlenku ale myslím, že to je otázka meritorní. Dobře, e, takže můžeme zařít debatu a dostáváme se k bodu číslo 10 a to je zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Je to e, stanovisko pana France Bogoviče a prosím, zkuste to dát do pěti minut. Hvala, e, Mnenje o napredku na področjih obnovljivih virov. Děkuji vám, pane předsedo. Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů byla zpracována v červnu Eh, nicméně eh, v lednu vypukl spor mezi Envy a ITRE. Eh, je to kompetenční spor a my jsme tuto zprávu dostali poměrně pozdě a musíme počkat, jak se vymezení pravomocí nakonec vyvrbí. Podle původního plánu měli sejít stínoví zpravodajové už začátkem února, ale to se bohužel nepodařilo, čili já se musím omluvit, ale Nyní konečně tento OnFlix skončil a chceme dodržet časový plán ITRE. Bylo velice obtížné v této rychlosti vypracovat stanovisko, ale doufám, že do budoucna to bude lepší. Zpráva Evropské komise v oblasti obnovitelných zdrojů eh, je důležité, poněvadž eh, nám ukazuje, co vlastně musíme dále eh, konat v této oblasti. Eh, v roce 2009 byly stanoveny dokonce i právně závazné cíle platné do roku 2020, to znamená 20 energie musí jít z obnovitelných zdrojů celkově, v dopravě je to 10 a Eh, pro každou členskou zemi máme závazný cíl do roku 2020. To jsou eh, cíle celkem eh, dobré, pokud se týče použití obnovitelných zdrojů. My už máme 15 podíl obnovitelných zdrojů a v 19 členských zemí je poněkud popředu před plánem, několik málo členských zemí musí trošku přidat. Čili ten cíl eh, dosáhnout 20 obnovitelných strojů, eh, ten tedy eh, je splnitelný a pravděpodobně bude většinou překročen. Trošku jiné to v dopravě. V dopravě jsme zhruba na 6%, čili Eh, abychom dosáhli těch 10%, už jsme tady měli být dál. Naše zpráva, naše stanovisko se samozřejmě týká také zemědělství. My tady máme stanovisko, kde tedy eh, to musí být stručné. Já jsem se zabýval tedy pevnou, pevnou biomasou, a biopalivy v dopravě, e, případně bioetanolem, e, který se dá vyrábět ze zemědělských produktů a odpadů. Co se týče pevné e, biomasy, ta je důležitým zdrojem pro produkci tepla. Do roku 2020 se očekává Eh, silná poptávka. Například eh, v roce 2013 už byla eh, tato poptávka o 37% větší než rok předtím. My chceme dovážet 15 až 30 milionů tun dřevěných pelet. V roce 2010 to bylo jenom něco přes 4 miliony tun. Paní kolegyně Kestinger již vypracovala zprávu, z níž vyplývá, že je mnoho možností při, eh, tedy v, lesní, v lesním hospodářství. A sice, že pokud budeme hospodařit rozumně, můžeme lesy využívat, aniž bychom je ohrazovali, ohrožovali. Suroviny pro biopaliva z 75% jsou z produkce EU je to většinou eh, kukuřice a podobně. A myslím si, že ten vysoký podíl musíme zachovat. Bioetanol je eh, dalším, další možností eh, produkce pro zemědělce. Čili tady bychom mohli být ambicioznější v oblasti biopaliv. Já zde píšu, že podobně jako už u minulého bodu je třeba říci, že je na čase, eh, abychom eh, v době, kdy máme přebytky eh, kukuřice, pšenice nebo cukrové třtiny, takže skutečně je třeba, abychom je využívali. A to mm, de facto platí i pro cukrovou řepu, poněvadž po zrušení kvót máme nyní opět přebytky. Eh, tak eh, máme už nyní stanovenou lhůtu pro pozměňovací návrhy, což je 20. Eh, duben, přičemž 25. a 26. se má hlasovat. V dubnu také bude zasedování, zasedání stínových zpravodajů, kde se chceme domluvit na pozměňovací návrhy. A ITRE bude hlasovat už, eh, nehlasovat a ale diskutovat už 20. Děkuji vám eh, za to, že jste dodržel čas, eh, pan poslanec Kaputin. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj Bogovič tedy hovořili již o potížích, které jsou technické, organizační a které nám vlastně zabránili v tom, abychom eh, mohli eh, vést plnější diskuzi. Nicméně souhlasím zcela se zpravodajem, co se týče nezbytnosti eh, používat tedy bioprodukty v zemědělství. Je to velice důležitý Eh, zdroj a je důležitý pro vůbec energetiku v Evropě. Mohou také představovat také velký dobrý impuls pro eh, celou, celé zemědělství. Ty obnovitelné zdroje v zemědělství jsou eh, zdroje, které se dají naprogramovat, čili tato jejich vlastnost jistým způsobem nabízejí možnost stabilizovat energetickou evropskou síť. Čili je třeba, abychom je podporovali a myslím si, že v té zprávě je třeba také e, udělat odkaz na takzvané smart suite, které umožňují využívat těchto obnovitelných zdrojů, které jsou e, zemědělského původu. Existují ještě některé normativní překážky, které v některých členských státech e, působí určité bariéry k tomu, aby se mm, toto rozvíjelo, ale musíme se zasadit o to, aby členské státy zrušily tyto bariéry. Dalším aspektem, o kterém bych se chtěl zmínit, a souhlasím se zpravodajem, dalším aspektem, další aspekt, který měl být doplněn ve zprávě, eh, je aspekt takzvaných agroenergetických eh, sektorů. To jsou eh, ty sektory, které zpracovávají eh, zbytky z obnovitelných zdrojů v zemědělství. Eh, je také dobré se zmínit o těch teritoriálních aspektech, zmínit se o všech těch mezifázích, které přispívají k vyrábění energie z obnovitelných zdrojů. I tady je třeba revidovat podporu jednotlivým českým Eh, státům, které tyto sektory by podporovaly. To by bylo eh, potřebné. Zatím to je vše ode mě. A nyní pan poslan Anju. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. K této zprávě je potřeba říci to, co už zdůraznili kolegové. Spravodaj eh, dává definice biomasy, eh, která se týká jenom zemědělského, eh, zemědělské produkce, to je z živočišné výroby a dřeva, dřevěných palet. Ale myslím si, že se nemůžeme o tom takhle že to nelze takto omezovat, je potřeba hovořit o všech odpadních produktech ze zemědělství. Pokud bychom se na tuto dynamiku nesoustředili, tak eh, by se jednalo jen o tom, že budeme jíst a budeme se pohybovat v dopravě, ale v současné době je třeba si položit tuto otázku. Otázku také, zda je tedy výhodná eh, tato eh, výroba z, z výroba z nebiologických eh, produktů a v, ve zprávě je třeba, aby tam byl taky výzkum účinnosti, aby se zmínila cena tedy zemědělských surovin a zda je třeba neustále vyrábět víc, abychom, abychom dosáhli dobrých výsledků. To je námět, který nás, kterým se zabýváme dnes. Je třeba, abychom se vyhli otázce udržitelnosti. Souhlasím s myšlenkou zpravodaje, že je třeba se obrátit na obnovitelné zdroje i na lokální úrovni a myslím si, že ty individuální projekty na eh, zemědělských územích eh, můžou být eh, dobrým prostředkem, jak diversifikovat tu činnost. Ale je, bylo by užitečné, abychom se soustředili i na ty prostředky, které již v současné době existují pro podporu rurální ekonomiky, hlavně pro výrobu obnovitelné energie. Dámy a panové, prosím, eh, kdybyste eh, mohli přicházet pouze s novinkami, co zatím dosud nebyly řečeny, po jedné minutě. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že se jedná o velice důležitý dokument. Je důležitý pro naše zemědělství, protože nám pomůže rozvinout venkovské regiony, celé rozsáhlé regiony, protože v Evropské unii jsou regiony, které mají k dispozici značné množství biomasy, přesahující až dvojnásobně místní poptávku, takže Eh, ano, můžeme v této souvislosti hovořit o udržitelnosti, o udržitelném zemědělství, protože to je důležité, ale nesmíme zapomínat na to, že dnes polovina naší energie přechází z oblastí mimo EU. 400 miliard eur ročně se vynakládá na dovoz energií. Samozřejmě, že bychom tyto prostředky mohli jistě vynaložit jinak a lépe. Kromě toho je třeba mít na paměti, že bioenergie důležitá nejenom pro zemědělce, ale pomohla by naplnit pokladny také členským státům. Biomasa nemusí být využívána pouze k vytápění, ale také jako bioplyn, biopalivo, což by zase eh, snížilo znečištění. A nebo si vezměme odpad, který vzniká v lesnictví, veškeré ty eh, piliny a odřezky, které se komerčně již nedají nějak využít, ty bychom mohli použít eh, k produkci energie. Děkuji. Thank you very much, Pan Solimovič, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl panu Bogovičovi poděkovat za vynikající návrh stanoviska za náš výbor souhlasím s většinou eh, co toto stanovisko obsahuje, nicméně zdůrazním některé záležitosti. Jednak eh, význam modernizace zemědělské výroby v Evropě. To je zapotřebí, pokud chceme snížit negativní dopad zemědělství na životní prostředí a pokud chceme přispět eh, k většímu využívání energie z obnovitelných zdrojů. V tomto stanovisku se hovoří o problémech v oblasti dopravy. Víme, že v dopravě e, se obtížně dosahuje ten desetiprocentní cíl pro obnovitelné zdroje do roku 2020 a tomu musíme věnovat pozornost a hledat nová řešení. Když hovoříme o dopravě, tak e, já bych tady chtěl zdůraznit, že je také velice důležité, abychom využívali obnovitelné zdroje také u elektrických automobilů, nejenom jako biopaliva, protože tak můžeme dosáhnout skutečně paliv, které jsou klimaticky příznivá. A další téma, kterému se musíme věnovat, je to, že potřebujeme infrastrukturu pro přepravu eh, energií z obnovitelných zdrojů v Evropě. Pokud budeme vyrábět hodně z obnovitelných zdrojů v určitých členských státech a nebudeme schopni tuto energii plně využít v jiných zemích, tak nemá smysl ji vyrábět. A potom ještě jedna kontroverzní věc. Nord Stream 2 a omlouvám se, pane předsedo, já jsem měl pocit, že máme tedy delší řečnickou dobu. Já si myslím, že bychom neměli využívat potraviny pro zemědělskou či energetickou eh, výr- pro energetickou výrobu, eh, tudíž nesouhlasím s odstavcem číslo 6. Pan posu Flanagan. Thank you. Pan Flanagan, ano, děkuji. To bylo zajímavé stanovisko v většinou souhlasím. V tuto chvíli u nás v Irsku eh, jsou plány na výsadbu dalších eh, stromů jako zdroj energie. A jedna oblast, oblast, kterou bychom určitě měli sledovat, aby to nemělo nežádoucí následky, je to, že v některých eh, oblastech v Irsku, nevím, jak je to jinde v Evropě, se využívají konkrétní druhy Eh, které eh, způsobují zvýšení uvolňování metanu do, do ovzduší, eh, což je v rozporu s našimi mitigačními plány. Takže to je potřeba řešit, aby naše opatření byla smysluplná. A pokud jde o dopravu, Eh, paliva z vyráběná z potravin, tak eh, s tím nejsem příliš komfortní, když se vezmeme, že v Africe nemají lidé co jíst eh, a umírají hlady. Děkuji. Pan profesor Doktorman. Tak for det. Øh, jeg synes også, at det er godt, at vi ligesom får diskuteret mange af de her forskelle, der er også imellem landene. Fordi vi har dobrá věc, když diskutujeme o všech těchto věcech, které působí mezi různými zemi, protože my se máme různou situaci v jedné země od druhé. Některé země jsou pokročilejší, jiné méně. Já bych ráda upozornil na otázku eh, dlouhodobosti, hlavně na výzkum, protože můžeme zjistit, že když eh, používáme půdu pro tato biopaliva, tak jak se to stalo na Německu, na severu a v Dánsku, tak můžeme konstatovat, že často to jsou země, které se pronajímají a zemědělci na nich tím pádem pěstují jenom tyto plodiny. A to má určité dopady. Myslím si, že výzkum může přispět například k konverzi energie větrné. Tato energie eh, nemůže být, této energie nelze využít úplně a je možné ji přeměnit na vodík a používat ji v dopravě. Myslím si, že e, musíme e, zkoumat všechny tváře e, tohoto problému, když na dlouhou dobu zkoumáme tento obor, abychom se mohli vyhnout pevným palivům do budoucnosti. Děkuji vám, paní poslankyně Domato. Grazie, presidente. Il progetto di parere... Děkuji. Soprattutto sui biocarburanti. Předseda, zpravodaj nám řekl stručně, o co se jedná, ale zkusme nezapomenout na to, že když hovoříme o obnovitelných zdrojích, tak máme co dělat také s větrnou solární eh, energií. Já se nebudu eh, vracet k pokusu některých eh, států, jako je například Itálie, které chtějí vlastně do obnovitelných zdrojů zahrnout i zpracování odpadů. Myslím si, že do roku 2020 bychom měli dosáhnout i 20 obnovitelných zdrojů pro celý náš sektor. Abychom dosáhli tohoto cíle, tak je třeba nahradit zcela ten model, který znamená závislost na pevných palivech a ne, není ale třeba, abychom tento model nahradili modelem závislosti na velkých, eh, velkých hm, společnostech, eh, které vlastně potom nutí k pokřivení trhu. Především je třeba, abychom dali pozor na to, abychom eh, usnadnili používání půdy pro samostatné hospodářství je třeba, aby bylo možněno takto tu půdu používat a teprve potom tyto, tuto energii, která se tamto získá, vsouvat do sítí. Budeme potřebovat získat tu půdu, která se v současné době využívá pro intenzivní hospodářství za používání pesticidů. A zrovna tak je třeba se navrátit k pěstování půdy, která není pokrytá fotovoltaickými panely. Je třeba, abychom eh, neovlivňovali eh, klima právě používáním nedobrých prostředků při pěstování půdy. Budeme pracovat se eh, pro to, abychom, abychom tam zapracovali i důležitá zlepšení v této návrhu. Děkuji, pan poslanec Akio. Děkuji, pane předsedo. My tady hovoříme o biomase jako o zdroji obnovitelném zdroji. A říkal jsem si, zda tato zpráva také zdůrazní, jak křehký celý tento režim je. Jakmile eh, tam musíte něco přepravovat eh, po větší vzdálenosti, tak už je to všechno postavené eh, na hlavu. Jsou tady dva klíčové faktory u biomasy. Jednak musíte ji používat lokálně a výroba nesmí zahrnovat žádné nákladné vstupy. Pokud toto zajistíte, tak je to života schopné. Já bych doufal, že tato zpráva by tam zdůraznila eh, jeden pozitivní prvek u biomasy a to, že když eh, použijete eh, zrní v etanolové výrobě, tak vlastně odebíráte tento kvalitní zdroj bílkoviny z možnosti skrmování a myslím, že toto tady vůbec nebylo eh, zdůrazněno jako zásadní faktor, který ovlivňuje využívání eh, biomasy. Děkuji, paní poslankyně Peti. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu eh, kolegovi Bogovičovi za vynikající zprávu a blahopřeji k těmto návrhům. Velmi dobře rozeznal, že eh, také výbor Agri je kompetentní. Někteří kolegové předložili pozměňovací návrhy. Samozřejmě eh, je zde také prostor pro ITRE a ENVY. Ale eh, je třeba si uvědomit, jak důležitý je ten zemědělský aspekt my máme mnoho zemědělských eh, ploch, ale mnohé také leží ladem, zejména v nových členských zemích, tam je jich opravdu hodně. Důležité je, aby místní obyvatelstvo mohlo využívat eh, těchto ploch. A mm, zde je možno pěstovat eh, suroviny pro další bio, biopaliva. Já Vítám konsekventní a aktivní eh, lesnictví, kde se podporuje produkce biomasy a snižuje se CO2. V cílem zastavit klimatické změny. Eh, komise již řekla, že zjednodušování administrativních postupů v členských zemích postupuje jenom pomalu a já bych chtěla vyzvat členské země, aby zde zjednodušili situaci. Děkuji a nyní prosím představitele komise pana Julia Valpyho z DG Energie. Tak eh, byli bychom rádi, kdybyste nám to mohl něco říci. Yes, thank you, Mr. Ano, děkuji, pane předsedo. My vítáme veškerá zajímavá prohlášení, jenom bych připomněl, že tento výbor má jasný cíl zajistit, aby Evropa byla celosvětovým vůdcem v oblasti obnovitelných zdrojů, čehož dosáhneme tak, že dosáhneme stanovených cílů do roku 2020 ve výši alespoň 20 a do roku 2030, kde už je to 27 Takže v tuto chvíli revidujeme směrnici o obnovitelných zdrojů, tak abychom nastavili evropský rámec pro sektor obnovitelných zdrojů do roku 2030. Kromě toho, jak už eh, zde zaznělo, potřebujeme integrovat obnovitelné zdroje do energetického systému. V této souvislosti eh, může bioenergetika sehrát zásadní roli, protože je eh, univerzálně využitá pro eh, různé možnosti pro dopravu i vytápění například. V současné době uvažujeme o tom, jak posílit současný evropský rámec, pokud jde o samospotřebu, zejména tedy výrobu v rámci družstev a taky jak bychom mohli dále usilovat o dekarbonizaci v oblasti dopravy. Samozřejmě, že tady by energetika může sehrát zásadní roli. A poslední věc v rámci přeskumu směrnice o obnovitelné energetice pro období po roce 2020 uvažujeme také o aktualizaci či revizi evropské politiky eh, udržitelnosti pro bioenergetiku. Využijeme současných systémů pro biopaliva a budeme uvažovat také o podpoře udržitelného rozvoje lesnictví a mm, budeme přemýšlet nad tím, jak se vyhnout nežádoucím dopadům, například využívání potravin pro výrobu energie. Děkuji. Bardzo děkujeme. Děkujeme. A e, pan poslanec Bogovič přeje si ještě závěrečné slovo, prosím stručně. Chvala za e, ty připomínky tudy. za e, tyto poznámky. Děkuji také za pochopení toho, proč jsme se dosud nesetkali se tím zpravodaji. Takže teď je jasné, že 22. březen je také Eh, termín pro pozměňovací návrhy. Děkuji vám za dosavadní návrhy. A vidíme, že to skutečně je eh, také eh, materiál k projednávání na výboru AKRY. Je to dáno také volatilitou cen energetických surovin. Zatímco u obnovitelných zdrojů tyto výkyvy nejsou tak velké zapojení zemědělství může vést ke skutečně daleko vyšší kvalifikaci činnosti. Ten šestý bod je samozřejmě poněkud polemický. Zde se totiž hovoří o tom, zda se dá dosáhnout taky vyšší stability cen, ale konec konců totež bylo už u mléka. Když byla zrušeny kvóty. Něco podobného jsme zažili nebo zažijeme také u eh, cukrové eh, řepy, eh, protože nadměrné kapacity to by pro nás mohly být problémem. Samozřejmě, že toto souvisí také s dalšími cíly ekologické politiky. A je pravda, že tady máme rozsáhlé neobdělávané plochy, které, jsou, které mají velký potenciál. Samozřejmě jsme tady hovořili o e, sluneční energii, větrné energii, ovšem e, toto je také záležitost e, na nějakých dalších 15 nebo více let. A pokud by podobná úprava byla v zemědělství, také bychom se mohli těšit ze stabilnějších cen. Každopádně se těším na další debaty a mohu říci, že se skutečně těším na další pokračování. No, dámy a pánové, jak bych to teď měl říct? Jak vám mám říci, že máme málo času? Tak my neustále prodlužujeme debatu a všichni chtějí říct úplně všechno, no a pak nám nezbývá čas. Takže teď se dostáváme eh, k dalšímu tématu, a sice nástroje společné zemědělské politiky na snižování kolísání cen na zemědělských trzích a prosím, aby paní poslankyně Delaje nám eh, provedla původní prezentaci. Děkuji, pane předsedající. Já se budu snažit být co nejstručnější. je to velice důležitý námět, jak vy jste řekl. myslím si, že bude potřeba mnoho debaty kolem tohoto tématu. Milí kolegové, já bych vám chtěla poděkovat za všechny podněty a za vaši pozornost. Je to důležitý námět pro evropskou, evropské zemědělství, hlavně eh, v tomto kontextu, v němž současně se pohybujeme. Stabilita cen Ceny eh, se zvyšovaly v posledních letech, ale nikdy nedošlo k takovému velkému kolísání cen jako v posledních letech v krátkém období. To samozřejmě má velké dopady na svět zemědělství. Tato kolísavost vytváří eh, nejistotu. Eh, zemědělci nevědí, jak se chovat na dlouhou dobu a vytváří to pocit nejistoty. Trh v současné době, době je světový a lidé a jednotlivé členské e, státy nejsou izolovány. Evropská unie e, pracuje v rámci společné zemědělské politiky, ale je třeba tuto politiku z, e, přizpůsobit právě tomuto fenoménu kolísavosti cen. Evropští zákonodárci musí navrhnout opatření, aby ochránili zemědělce. V únoru se experti sešli a zamysleli se nad některými náměty. Nebudu teď citovat všechny, ale jenom hlavní. Například organizace dvou pilířů společné zemědělské politiky, transparentnost trhu, směrnice, řízení krize pomocí programů, eh, systémy proticyklického opatření a nakonec i eh, činnost Evropské komise v rámci eh, G20 ale to nejsou všechny tedy tyto náměty. V této příležitosti vyplynulo eh, jasně, že tyto náměty nejsou jenom technické, ale jsou vlastně politické. A bylo eh, jasné, že zde dochází k rozporu mezi Evropskou komisí a parlamentem. Eh, já se bych ráda, abychom měli nástroje, které budou konkrétní pomocí zemědělcům. Potřebujeme nástroje jasné, přesné, s velkým dopadem. Zemědělci mají velká očekávání od nás a v současné době musíme být hlavně pragmatičtí. Moje ambice v tomto zprávě je taková, abychom naznačili, kudy bychom se měli ubírat v našich úvahách, aby kolísavost byla řešena co nejúčinnějším způsobem příští společné změnské politice 2020. Budou zde tři hlavní osy. Ta první vycílí objektivní eh, situaci v kolísavosti cen a různé a různé dopady, které to budou mít na evropské i světové úrovni. Druhý pilíř vysvětlí cíle Evropského parlamentu a umožňuje nas, nabídnout vizi na dlouhou dobu a třetí bude návrh Evropské komisy na řešení. Již teď eh, vám mohu říci, jaké z těchto cílů jsou pro mě eh, důležité. Jde hlavně aby Evrop, o to, aby Evropa byla autonomní, aby vylepšila eh, podmínky životní zemědělců. Doufám, že tato zpráva nám poskytne příležitost k výměně názorů, která bude plodná. Doufám, že naše práce budou eh, užitečné eh, zemědělskému odvětví, které v současné době velmi trpí a doufám, že stínoví zpravodajové a všichni kolegové nám pomohou, abychom sestavili zprávu, která dá každému možnost, aby se vyjádřil a aby obhájil svoje názory. V současné eh, době já jsem zcela otevřená všem vašim příspěvkům a děkuji vám za pozornost. Zahajuji debatu a prosím využijte také možnost eh, osobního kontaktu, případně eh, zaslání návrhu paní poslankyně. A to ještě teď, než se dostaneme k pozměňovacím návrhům. To je skutečně dobré. Paní poslankyně Miller. Ano, děkuji vám za představení toho směru, kterým se ubíráme. Já myslím, že se musíme intenzivně zabývat nestabilitou trhu. Pro mě jsou důležité zejména dvě věci. Jednak tedy to, že e, je třeba podporovat také mladé zemědělce, které třeba dát jim jakousi výhled, výhled na budoucnost. E, v rámci druhého pilíře máme e, taky ještě určitý prostor pro regiony a myslím, že je důležité, aby na prvním místě byly vždy, byla vždy výživa No, toto je skutečně to nejdůležitější pro eh, zemědělství v Evropě. To by mělo tak zůstat a je třeba také zlepšit podmínky pro zemědělce. Pro mě je velice důležité to, aby se eh, našli a nacházeli a teď se nachází řešení v oblasti pojišťovnictví. Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Anňu. Pane předsedo, děkuji. Mluvíme o nástrojích, které bychom mohli použít pro zmírnění dopadů kolísání cen zemědělských výrobků. Já bych také mohl navrhnout eh, dva nástroje a to, je, eh, to jsou futures. Eh, pokud mají ovšem řádně řádně fungovat, tak musí být využívány lidmi, kteří neusilují o spekulace v rozměrném množství je tam samozřejmě určitá nejistota a mě vždy irituje, že tato instituce eh, v EU se snaží eh, zkomplikovat, co možná nejvíce, tyto termínové obchody. Druhý nástroj to je běžnější spíš ve Spojeném království, kde malou obchodníci kombinují eh, své známé výrobce a snaží se navazovat cenu produkce na cenu krmiva. To znamená, že když roste cena krmiva, tak roste také cena výrobku. Vím, že to takto funguje, protože jsem do toho sám byl zapojen. Děkuji, pan poslanec Lazon. Ano, děkuji, pane předseda. Eh, kolísavost cen je velmi dramatická pro zemědělský svět a výrobci jsou ve velké nejistitě a Eh, obávají se o svou konkurenceschopnost i o rentabilitu jejich pěstování. Tato eh, kolísavost už eh, pokračuje od roku 2010 a je opravdu velmi brutální a nezastavuje se. A politika na světové úrovni je velmi divergentní podle zájmu jednotlivých států. A výroba pos, výroba těchto produktů roste ve srovnání s Evropskou unii. Myslím, že to je jasné. Politika ochrany, která v současné době funguje, kvóty, regulace, skladování, to všechno bylo vlastně demontováno pod tlakem Světové organizace obchodní. Spekulace skrze eh, obchody vytváří velký tlak na zemědělský svět a evropská politika by měla tedy zaručovat eh, dobré eh, odměňování a dobrou výnosnost zemědělcům, eh, zaměstnání a ochranu naší výroby. A myslím si, že je důležité, abychom se vrátili k ochranné politice, jako jsme měli na začátku. Společná změnská politika nesplňuje tato cíle a také chcete, abychom tedy společnou změnskou politiku v současné době bránili a udrželi když aby tedy jednotní zemědělský výrobci našli i svoji srchovanost opět. Oh, sorry, Ferran, sorry. Oui, merci. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, že jste předal zprávu panu komisaři Hoganovi. V této poště, kterou jsem četl, je mnoho zajímavých věcí a e, bude muset proto najít i podporu v komisi. E, už nechci toho moc říkat, že kolega už všechno vyjádřil za mě, ale dnes vlastně nemáme mnoho nástrojů, jak zredukovat kolísavost cen. A dnes kvóty například mléčné jsou velkým problémem a dnes e, je třeba abychom se obrátili k ochraně racionální, abychom ocenili tyto ceny. List byl do pierwszego komisarza, to znaczy do przewodniczącego. Um, tak to máme e, e, dopis na prvního příslušného komisaře, pana Juchenena. Děkuji, pane předsedo. V posledních letech kulisavost cen je opravdu dramatická a je to velký, velké riziko pro zemědělce, zatímco Evropa vlastně úplně rozmontovala tradiční systém výroby zemědělských potravin. Já jsem si vyslechl velmi pozorně eh, zpravodaje a zcela souhlasím s jeho postojem i s tím, jak chce tento návrh pojmout a především v kontextu, v němž eh, o něm diskutujeme. Eh, chtěl bych ale otevřít i diskuzi směrem k inovacím zemědělci. Dnes, eh, zemědělství se dnes změnilo, změnil se i celý ekonomický systém, v němž zemědělství působí, takže se eh, nemůžeme opracet zády k možnosti, že budeme pracovat inovativním, inovativním způsobem a že tím budeme čelit inovativně i kolísání cen. I když jsme hovořili s komisařem Hoganem, tak eh, na toto přišla řeč a mohli jsme i říct, že musíme eh, prostudovat různé způsoby zásahu i eh, tak, že změníme svůj postoj pro tuto otázku. Podle mého soudu existují určité možnosti, jak jak, zasáhnu, jak zatáhnu do toho problému i investiční banku, aby uh, přišla na nějaké inovativní nástroje pro řešení tohoto problému a doufám, že i se zpravodajem tento problém budeme moci řešit. Děkuji. Děkuji. Tady je důležitá jedna věc. Je důležité vyřešit různé systémy podpory. ta byla situace taková, že mléčný sektor ten si přeje Francie podporovat v podobě nákupu, jiné státy nikoliv. My si přejeme, aby Evropa fungovala, takže je potřeba nastavit rovná pravidla hry pro všechny. Po ruských sankcích eh, se vše zkomplikovalo. Trh je založen samozřejmě na nabídce, poptávce, do hry vstupují celosvětové mm, ceny a my musíme usilovat především o kvalitní produkci potravin. Jak zajistit, aby spotřebitelé byli ochotni zaplatit za kvalitní potraviny? Někteří začínají spekulovat, jdou cestou spekulací, ale je evidentní, že například pokud je o obiloviny, celosvětová um, produkce klesá, je možné očekávat za několik měsíců obrovský nárůst eh, cen, takže by možná bylo vhodné přistoupit k nákupům. Je třeba zajistit bezpečnost eh, a je potřeba si uvědomit, že eh, vlastně působíme na celosvětovém trhu, tam si konkurujeme a tak nesmíme zapomínat eh, také na dopad eh, například dohody TTIP eh, na budoucí trhy. Děkuji, pan poslanec Dantan. Děkuji, pane předsedo. Ta otázka kolísavosti cen ne, nelze ji pojímat uniformně, protože příčiny této kolísavosti jsou velmi různé a tedy je třeba to pojednávat různě. Eh, kolízovat směrem dolů eh, závisí na na výrobě, zatímco eh, kolízovat směrem nahoru může být způsobena také nadprodukcí, ale například i dysfunkcí v informacích. Já myslím, že tato otázka ukazuje, že když chceme to řešit na e, e, úrovni jednotlivých zemí, tak je třeba se naopak obrátit na evropskou úrovni a řešit to na mezinárodní úrovni. To je třeba řešit v rámci G20. E, G20 začala s touto prací, je třeba být velice ostražití a nicméně ten dosie, na kterém pracují, se k nám, ta agenda se k nám nevrátila. Je třeba, abychom mohli například vyslechnout i FAO, abychom viděli, eh, jaké úmysly v tomto eh, oboru má. Pokud se nám podaří eh, na mezinárodní úrovni tomuto čeli, tak bude potom možná najít i nástroje na národní úrovni. Existují různé nástroje v různých členských změní, existují i různé zajišťovací systémy a Není možné to nicméně řídit jenom vnitřními eh, nástroji jednotlivých států. Eh, je třeba o tom mít znalost i na mezinárodní úrovni. Děkuji, pane předsedo. Eh, já mohu podpořit mnoho z toho, co tady bylo řečeno, zejména pan kolega když jsem mezi německými zemědělci, často se objevuje požadavek, že toto je záležitost národní a že v Bruselu by se to nemělo vůbec řešit. Prostě, že je třeba, aby zemědělci měli e, zvláštní e, daňový režim. Takže možná by bylo e, Oni tedy musí v dobrých letech platit vysoké daně a požadavek je, aby si místo toho mohli vytvářet eh, pojistky a zásoby na léta horší. Co se týče množstevních eh, regulací, tak to podle mě bude fungovat pouze tehdy, když budeme mít eh, vnější ochranu. Jinak to nebude fungovat. My totiž máme smlouvy, Eh, které umožňují nějakých 86 eh, cizím zemím, aby nám mohli dodávat všechno možné. Takže my skutečně eh, musíme tedy s tím něco udělat, protože ten systém, tak jak máme nastavený, tak ten nám prostě nebude fungovat bez skutečné vnější ochrany. Děkuji. A teď bych prosil pana eh, eh, ředitele, pan Jopise z komise, aby se vyjádřil. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vysvětlit jednu věc hned na začátku. My bychom chtěli maximálně spolupracovat s vaší zpravodajkou. Už jsme zaslali podkladové informace a předchozí analýzy, které jsme si provedli teď eh, právě aktualizujeme analýzy všech eh, disponibilních nástrojů podle nových cenových hladin a jsme otevřeni dalším vysvětlením, dotazům, pokud je máte vy nebo paní zpravodajka. Také bych chtěl ještě vysvětlit některé věci, které možná tak jasně nevyšly z mého prvního vystoupení během toho slyšení. Nechci teď hovořit o cílech našeho návrhu a cílech vaší práce. To vše je ve vaší kompetenci. Já se soustředím na objektivitu faktů a znovu se pokusím zdůraznit eh, jeden prvek, který pro nás eh, je využit eh, nebo vysvětlován dosti nejasně. My jsme nikdy nechtěli nějak zamlžovat situaci v zemědělství v té tabulce, kterou jsme předložili, myslím je jasné, že když ceny rostou, nebo ať už klesají nebo rostou, tak zemědělství se vždy potýká s celým eh, se stejným problémem a to, že ceny komodit rostou jenom o desetinu toho, co se projevuje eh, v energiích a hnojivech a pokud jde o pokles, tak je to totež. Takže vlastně hovoříme o fenoménu, který technicky můžeme nazvat zhoršováním podmínek obchodu, ale v praxi to znamená, že zemědělci um, musí tlačit na náklady. Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že souhlasíme s tím, co říkala paní zpravodajka, že je to především nejistota cen, která je největším problémem, s nímž se nyní potíkáme. Eh, pokud narostou nebo poklesnou ceny eh, u obilovin, eh, když se ceny zvýší například o 20 euro nebo poklesnou o 20 euro, tak v podstatě víte, jaká jakou tendenci můžete čekat, je to měřitelné. Pokud během osmi let ceny dvakrát vzrostou a dvakrát poklesnou, tak tam žádná tendence není a nemůžete to ani technicky tu volatilitu změřit. Takže kdybych to měl zestručnit, trváme na tom, že jsou tady tři paralelní eh, věci, jednak volatilita, eh, nejistota a propojenost tendencí. A pokud se dobře definujeme celý problém, tak eh, pak se můžeme konkrétně soustředit na návrh řešení a my se maximálně vynasnažíme eh, vám poskytnout potřebné informace, abyste se mohli správně rozhodnout. Děkuji. Děkujeme za... Děkujeme eh, za deklaraci pomoci a spolupráce která obohatí naši zprávu a eh, prosil bych nyní paní zpravodajku, aby eh, se vyjádřila. Oui, très brièvement, monsieur. Ano, jenom stručně, pane předsedo, protože už nemáme mnoho času. Nejdříve bych poděkovala všem kolegům, kteří jsou zde a kteří přispěli k této diskuzi. Všechno jsem si zapsala. Já počítám i nadále s jejich příspěvky. Uh, a doufám, že v příštích týdnech je obdržím, protože ty příští týdny budou dosti naplněné. Nicméně já pošlu k překladu kolem 20. dubna celou tu zprávu, to znamená, že je třeba, abyste mi připomínky poslali dost rychle. A rada bych eh, ujistila komisi, že samozřejmě dojde k dialogu mezi zpravodajem a mezi stínovým zpravodajem a mezi komisí. A myslím, že my všichni budeme pracovat stejným směrem v zájmu evropských zemědělců, čili my musíme najít nějaké řešení, abychom eh, evropskou, evropské zemědělství chránili, abychom připravili rámec pro příští společnou zemědělskou politiku. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. A také je možné využít data z jednotlivých zemí. Nám tady eh, mnohé sdělila příslušná španělská ministrině. Eh, my tedy nemáme úplně celkový přehled, existují práce pouze dílčí. Eh, to jistě pan Agniu také ví a také komise zajisté zná tyto zdroje. Takže je zde potenciál pro to, abychom obohatili toto obtížnou, ale důležitou zprávu. Přejeme mnoho úspěchů, zcela jistě proběhne ještě jedna debata. Děkuji vám, dámy a pánové. Není eh, dvě minuty přestávka a eh, poté začne zasedání koordinátorů. Takže zatím děkuji a prosím, aby v místě zůstali pouze eh, koordinátoři, kteří jsou